zprávě eh, pana Bögeho. A sice eh, je možné hlasovat o zprávě pana eh, Bögeho k mm, uvolnění prostředků mm, z nástroje pružnosti. A rád bych toto předložil hlasování. A mm, bude to jmenovité hlasování. Tady potřebujeme kvalifikovanou většinu, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 544 hlasů pro, 18 proti, 14 se zdrželo. Ehm, schváleno. A teď hlasování pozměňovacím návrhům eh, k mm, Mm, mm, finančnímu rámci eh, předkládám hlasování. Také je to eh, jmenovité hlasování, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. 536 pro, 18 proti, 22 se zdrželo. Přijato. A nyní návrh um, rozpočtu Evropské unie. Pan Šurian je tady zpravodajem. Jde o návrh um, rozpočtu, souhrného rozpočtu Evropské unie na rok 2010 a zpravodaj by se k tomuto rád ujal slova. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Eh, eh, pravděpodobně stojíme před nejkratším hlasováním eh, k rozpočtu pod hlavičkou Nicejské smlouvy a je to určitě poslední hlasování v rámci této smlouvy. Jak je možné, že hlasovací seznam je tak krátký? Ehm, je to v důsledku vynikající spolupráce mezi skupinami. Jako zpravodaj bych tedy rád poděkoval všem eh, skupinám, které se eh, účastnili eh, přípravy na toto hlasování. A kromě toho bych rád poděkoval také mm, sekretariátu, protože bez pracovníků sekretariátu by bylo nemožné tady být a předstoupit s těmito dvěma stránkami. Děkuji vám všem. A myslím si, že mm, tento krátký seznam tento krátký Měli bychom teď předložit hlasování blok číslo jedna. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď pozměňovací návrh 48. Je to oddělené hlasování ve dvou částech. Kdo je pro část číslo 1, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Část 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Budeme muset ověřit. Potřebujeme kvalifikovanou většinu. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Eh, uzavírám hlasování. 342 hlasů pro, 219 proti, 3 se zdrželi. Nebylo přijato. Nebylo přijato, protože potřebujeme kvalifikovanou většinu. A teď Pozměňovací návrh 382. Je to oddělené hlasování na dvě ve dvou částech. Část číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A druhá část, jmenovité hlasování. Otevírám hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 476 pro, 80 proti, 12 se zdrželo eh, přijato. A nyní předkládám hlasování blok číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď hlasujeme o čísle 3. Ehm, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní blok číslo čtyři, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o bloku číslo pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok číslo šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď blok číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 290. Je to oddělené hlasování ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Část číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Část dvě bude ověřena elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 415 pro, 151 proti, 4 se zdrželi. Přijato. Část 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pane předsedo, navrhuji, abychom bloko ostatní instituce hlasovali eh, v jednom hlasování. Neočekávám žádné potíže. Eh, eh, proszę Państwa, jest taka sytuacja... Dámy a pánové, Situace vypadá tak, že mm, budeme hlasovat v mm, různých institucích a mm, to v souladu s našimi zásadami. V tomto případě musíme hlasovat o každé instituci e, zvlášť. Nemůžeme to zapracovat do jednoho bloku, to by bylo proti našemu postupu. Takže soudní dvůr, blok číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? E, schváleno účetní dvůr, blok číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekosom, výbor, blok číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. E, výbor regionu, blok číslo 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Evropský ombudsman, blok číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Evropský inspektor pro ochranu dat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dámy a pánové, Ukončili jsme tuto část a teď bych rád um, vyzvala zástupce rady, aby se uh, ujeli uh, slova. Pane ministře, máte slovo. talman, eh, Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, Rada zaznamená vás uspokojením, že eh, parlament potvrdil dohodu, kterou jsme kterého jsme dosáhli. Společně s výsledkem druhého čtení v Radě můžeme konstatovat, že nyní druhé čtení v parlamentu eh, vedlo ke společnému textu. A to podle Lisabonské smlouvy používáme, eh, přijímáme tento společný text a jsme velice rádi, že Eh, předseda může prohlásit tento rozpočet za definitivně schválený. Dovolte, abych řekl, že eh, poté, co je rozpočet prohlášen za definitivně schválený, má být podepsán oběma stran- stranami podle právního předpisu, protože Eh, jsme dvěma rovnocenými stranami v rozpočtovém jednání a to vidím, že nebylo plně za to eh, v úvahu. V každém případě doufáme, že v rozpočtovém jednání příštím roce bude dostatek času, abychom situaci vyjasnili. Momentálně tedy mohu říci, že Alan Lamassur, eh, předseda rozpočtového výrobu, výboru a další projevili velice strukturovaný postoj během celého rozpočtového jednání, což se také projevuje ve spolupráci, eh, která byla velmi pozitivní a velmi nás těší. A konečně ještě jedna osobní poznámka. Být předsedou Eh, během eh, švédského předsednictví. bylo to eh, nejzajímavější, co mě potkalo v životě a byl jsem velice rád, že jsem mohl takto přispět k Evropě a děkuji vám za tuto zkušenost. Děkuji, dámy a pánové. Protože jsme ukončili toto hlasování, chtěl bych vám poděkovat a chtěl bych eh, blahopřát panu Surjanovi, panu Maňkovi, oběma zpravodajům a také panu Bégemu. Chci poděkovat všem, kdo pracovali na rozpočtu, eh, protože to byl obzvláště složitý rozpočet, takže děkuji, blahopřeji všem a eh, děkuji celému parlamentu, protože je to naše společné dílo, náš společný úspěch. Děkuji. Teraz muszę Państwu odczytać bardzo ważne... A nyní musím přečíst body, které jsou velice důležité a které se týkají této věci. Je to velice důležité, protože my jsme přešli od Niské smlouvy k Lisabonské smlouvě a tento přechod byl opravdu velice složitý. Začali jsme podle smlouvy z NIS a skončili jsme podle Lisabonské smlouvy to bez zesporu je velice důležité. Rozpočtový eh, postup eh, začal výjimečně podle článku 272 eh, smlouvy z NIS, ale v poslední fázi řízení probíhalo podle Lisabonské smlouvy 18. listopadu 2009. Parlament, Rada a Evropská komise se dohodly, že rozpočtové řízení bude postupovat dále podle smluv ES a dosáhli eh, dohody, že výsledek eh, včetně hlasování v parlamentu, které proběhlo, probíhá podle respektování víceletého finančního rámce. Rada i parlament právě potvrdili tento výsledek, o kterém jsme právě hlasovali. To znamená, že Rada a parlament není dospěli k dohodě o společném textu, který respektuje cíl i účel článku 314. Vím, že rozpočtový postup, který začal podle článku 272 Eh, smlouvy ustavující Evropské společenství a pokračoval podle článku 314 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, eh, tento postup byl naplněn podle článku 314 eh, smlouvy o fungování Evropské unie a podle víceletého finančního rámce. Rozpočtový eh, postup tedy takto je považován za ukončený a rozpočet je považován za definitivně schválený. To je velice důležité prohlášení. Eh, příští ehm, období již nebudeme mít takové komplikované jednání, neboť bude již závazná Lisabonská smlouva a nyní dojde k podpisu. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie ještě dodać. Dámy a dovolte mi, abych dodal, že eh, šéf našeho rozpočtového výboru je pan Lamasur a eh, také eh, vložil mnoho úsilí do této otázky a rád bych zmínil jeho jméno, protože je to velice aktivní osoba v celé této věci. Dámy a pánové, a teď máme mezi námi delegaci ze Srbska. Rádi bychom vás přivítali srdečně. Mohli byste prosím povstat, abychom vás viděli. Dámy a pánové, budeme se zabývat rozpočtem. Eh, eh, Program umožňuje hlasování o zprávě pana Soriana a pana